Milí kolegové, milé kolegyně, dovolte, abychom, abych vám navrhl začít naši schůzi. Máme už trošku spoštění, přeji vám všem vše dobré. Na začátku naší práce vidím, že jste krásně opálení. Myslím si, že všichni jsme na tom lépe než v červnu. Doufám, že dovolená byla příjemná, odpočinková, ale i sportovní a že jste opravdu v nejlepší formě, kterou potřebujeme nyní, protože nyní právě na podzim 2011 nás čeká hodně práce. Samozřejmě, že je to ta obvyklá naše práce, to znamená podívat se na návrhy rozpočtu a zároveň budeme hovořit o spuštění i jednání ohledně finančních výhledů. Samozřejmě, že to všechno bude probíhat v ekonomickém a finančním kontextu, který je nesmírně obtížný. Čili Měli jste možnost se podívat na program naší dnešní schůze. Nemáte-li k tomu žádné připomínky, můžeme považovat tento program za schválený. Pokud jde o nějakou chronologii či postup jednotlivých bodů, zpravodajové nás poprosili, abychom se v půl jedenácté zabývali zprávou paní Barbary Matery. To si myslím, že by mohlo proběhnout rychle od půl jedenácté do jedenácté. A pro zbytek našeho programu, pokud s tím souhlasí, tak bychom postupovali tak, jak to máme stanoveno v našem programu jednání a zároveň v Kopu News. Dvojka. To je schválení zápisu ze schůze konané 12. 13. července. Nemáte-li k tomu žádné připomínky, jako obvykle na konci našeho dnešního jednání budou tyto zápisy schváleny. A dále informace předsedy máte ve svém věstníku Kobu News. Jenom bych vám připomněl, že zde máme pracovní skupinu, kterou organizuje výbor DV pane Filippo Filipo Grandi, který je generálním komisařem organizace UNRWA v Palestině. To by mohlo některé z vás zajímat. Dále zde vidíte seznam jazyků, které jsou dneska k dispozici. Zároveň probíhá web streaming přímo po internetu a vidíte zde i referenci a odkaz na dokument, který se dotýká rozpočtu pro rok 2011, jeho realizace. Nyní bych u nás přivítal generálního ředitele pro rozpočet z komise. Nevidím, nevidím ho, a už, který nás navštívil dneska a už ho vidím, už ho vidím, už ho vidím. No, jako, jaký, jako kdyby byl špatný žák, sedí nám tady vzadu v zadní lavici, ovšem i přes toho se vítáme mezi námi. Francesca Balzány, naše milá kolegyně, ta začne, že Manuel Fernández bude další kolegou, který budou hovořit o stavu pro rozpočet pro 2012, protože jak víme, tak rada přijala své čtení, které je teda jediným čtením, jak víme, a naši kolegové se na to nyní podívají a řeknou nám něco eh, ohledně této pozice rady. Grazie, Děkuji, pane předsedo, za slovo. 27. července, jak jste uvedl, tak eh, rada eh, přijela čtení a byly proti, bylo to tři proti šesti. Eh, šest členských zemí neschválili text rady s tím, že rozpočet Unie v roce 2012 nesmí vykazovat nárůst, který bude vyšší než odhadovaná míra inflace. A to nejenom pokud je o platby, ale také pokud je o závazky. A následně tedy návrh rady byl omezený, když to porovnáme s návrhem komise. Konkrétně, komise navrhovala nárůst oproti 2000 2017 do 2011 o 4 u závazků a 4,9 u plateb. A rada omezuje nárůst proti 2011 o 2,9 a o 2, 2 Nejužitečný údaj, který je důležitý pro to, abychom pochopili to, co udělala Rada v případě návrhu vůči komisi, tak eh, to se týká eh, rozpočtových linií. Rada snížila více než 400 eh, položek a nenavýšila ani jedinou. To znamená, měla výrazně reduktivní přístup. V podstatě jedině výlučně reduktivní přístup, pokud je o návrh eh, ten původně. Je tam asi škrt o 3,6 miliard, zejména um, okruh 1b. Závazky, tam to jsou tři okruhy, které jsou velmi citlivé. Jedna A, dvě a čtyři. Tam došlo ke škrtům. U závazků v jedničce, to je zejména financování ITERu, největší škrty. Protože rada zamítla návrh komise financovat 750 milionů, které potřebuje na 2012, na 650 a došlo k revize finančního výhledu a využili e, nespotřebované prostředky z roku 2011. Naproti tomu byla dána volná cesta využití 100 eh, milionů eur ze sedmého programu. Tam došlo k možnému převodu. Pak jsou zde záporné linie, které vytvářejí marži, například eh, distribuce ovoce a zeleniny ve školách, eh, což parlament v loňském roce podpořil. Eh, čtyřka, to je velmi citlivý okruh, protože to bylo předmětem velké diskuze. Došlo k ad hoc odstavci a rada navýšila 400 milionů Eh, politiku sousedství, ale odmítá využití eh, nástroje flexibility 150 milionů a navrhuje převod 200 milionů eh, z důležitých programů, jako je například spolupráce nebo nástroj pro přístup, přistoupení nebo nástroj flexibility nebo humanitární pomoc, agrofinanční pomoc a tak dále. Potom pětka, okruh pět, tam došlo také k zásahům, týká se to všech institucí kromě rozpočtu parlamentu a dochází k dalším škrtům. Týká se to zejména eh, výdajů na zaměstnance. Eh, dochází tedy ke změnám eh, personálu a stabilizace stavu. U agentur tam byly uplatněny poměrně přísná kritéria škrtů. Jedná se o také agentury, které mají nové úkoly, ale bohužel je nekonzistentní volba v případě agentur, které mají nové úkoly a potřebují zdroje, aby mohly své úkoly správně splnit. Potom administrativní náklady, tam jsou opět škrty a to ohrožuje eh, provoz, fungování programu. Jaký je tedy scénář? Je to podobný scénář, jako jsme viděli na začátku eh, července v Koreperu a měli bychom tedy definovat naši strategii, abychom měli eh, jasné stanovisko v radě, týká se to jak Koreperu a měli bychom, mít tedy, měli bychom z toho formálně vycházet z toho, co proběhlo v Koreperu v červnu. A jak to je u plateb? Dobře víme, že nejsou hlavním duchem rozpočtu, a řekli jsme, že politická rozhodnutí a strategická rozhodnutí, která se týkají rozpočtu, tak ty se dělají v oblasti závazku, a nikoli v oblasti plateb. Nicméně je také platba, že platby jsou to jsou protějších závazků. To znamená, jestli hlasujeme o ambiciozních závazcích a poté komise nebo rada nám znemožní zaplatit tyto závazky, tak je zde riziko, že ztratíme půdu pod nohama. To znamená, že ohrožíme, ohrozíme politická rozhodnutí, která jsou dnes učiněna. Takže když se, že chceme mít eh, politickou strategii v případě rozpočtu, chceme se zaměřit na závazky, tak se musíme uvědomit, že jestliže dnes nerozhodneme o závazcích, nebo dojde v budoucnosti ke změně závazku, tak my nesmíme v žádném případě zapomínat také na, eh, na význam plateb. O platbách jsme hlasovali v případě mandátu trilogu. To byl důležitý krok, protože jsme rozhodli, že návrh komise se nám zdal jako takový minimální eh, výchozí bod, to znamená to minimum, co je zapotřebí pro to, abychom umožnili fungování rozpočtu, aby odvedl svou práci, abychom mohli umožnit realizaci programů. A na konci eh, balíčku plánování, tak eh, Eh, ty programy se dobře rozeš, rozběhly a my bychom chtěli překlenout tu propast, která je mezi platbami a závazky. To znamená, musíme se strategicky rozhodnout. Už jsme se rozhodli, že eh, jak s panem Barozem, tak eh, Marovským jsme si řekli, že potřebujeme určité minimum, které je nezbytné pro fungování rozpočtu, pro technické fungování, pro provádění programu a tedy pro překonání té propasti mezi závazky a platbami. Tak v případě plateb tam je třeba se dobře zamyslet, abychom tuto eh, pozici před komisí obhájili. Eh, přestože eh, Nemělo by se jednat o pouze matematický výpočet, o nějakou kalkulaci plateb. Myslím si, že je nutné, aby parlament udělal pečlivou analýzu plateb, které jsou důležitější než jiné platby a měli bychom zejména se věnovat eh, dílu 1b, který byl nejvíce zasažen. A souvisí také s potřebou zdrojů, které potřebujeme v případě krize, která zasáhla státy a připravuje problémy, pokud jde o investice. U závazků, tak tam jsem řekla, že to se týká zejména oddílu 1 a 2 a 4. Eh, oddíl 1a, tak v každém případě tam potřebujeme zhodnotit eh, to, jak strategie 2020 eh, může být provádět s ohledem na škrty, které komise navrhla v případě některých rozpočtových linií. To znamená, měli bychom revidovat ten návrh komise, zejména s ohledem na rozpočtové linie, které úzce souvisí právě se strategií 2020. A to tež platí také pro oddíl 4, okruh 4, pardon. A tam máme některé body, na kterých trváme, například oblast Středomoří a tak dále. Je to podle nás věc, která by se měla v dalším rozpočtu zhodnotit. A další věc, kterou bych chtěla, tak kromě tedy eh, obrany některých eh, rozpočtových linií, teda již komise určitým způsobem také ocenila, protože souvisí se strategií 2020, tak myslím, že jako parlament musíme vyvinout velké úsilí, abychom se zaměřili na několik málo konkrétních mm, prioritních strategií několik málo priorit. Stačilo by malé číslo priorit, které dají smysl našemu rozhodnutí o tom, které eh, okruhy jsou ty nejdůležitější. A na ty bychom zaměřili naše rozhodnutí a na ty bychom také soustředili naše zdroje. Protože zejména v okamžiku problémů a úspor a kdy potřebujeme vyslat signál, eh, také v určitého souladu ve výdajích, tak si myslím, že je důležité více než škrty, abychom měli, byli schopni eh, správně zvolit priority a eh, poskytnout zdroje na určité konkrét, určitá konkrétní témata a iniciativy v souladu se strategií 2020, kterou, jak jsme si řekli, která bude eh, takovým středobodem rozpočtu 2012, aby tady byl rozdíl mezi jednotlivými položkami. Myslím si, že musíme rozlišovat mezi prioritami, a aby bylo jasné, které priority považujeme za skutečně významné. Děkuji. Francesca. Děkujeme, Francesco. Jose Manuel. Muito obrigado, senhor eh, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já eh, také eh, samozřejmě budu hovořit o rozpočtu na rok 2012, ale kromě eh, parlamentu budu hovořit ještě o jiných institucích. Eh, Rada se řídila eh, gentlemanskou dohodou s Evropským parlamentem a žádným způsobem neomezila rozpočet Evropského parlamentu. Ale zaměřila se na rozpočty dalších institucí existují instituce, které již z vlastní iniciativy eh, se velice snažily eh, při prezentování svých rozpočtů, nicméně jejich úsilí nebylo ze strany rady eh, vzato v úvahu. Navzdory obtížné situaci, v níž momentálně jsme, tyto instituce musely implementovat úsporné strategie, eh, které znamenaly také brutální eh, škrty ve, v jejich rozpočtech, ale navzdory tomu všemu rada navrhla další eh, škrty v jejich rozpočtech. A my nemůžeme připustit, aby se tyto instituce ocitly v situaci, kdy nemají na mzdy či na elektřinu a teplo. To znamená, že bude třeba upravit to, co jste rada provedla. Jak už bylo třeba rozhodnuto, eh, chystá se vstup Chorvatska do Evropské unie, nicméně v rozpočtu se toto nějak neodráží. A také, pokud se týče parlamentního rozpočtu, Rozpočtový výbor se již zabýval jednotlivými ciframi v jednotlivých eh, položkách, už se k tomu také vyjádřil, zaujal stanovisko na plénu a vyjádřil velmi silné stanovisko eh, k předloženým návrhům. Asi si budete pamatovat, že k největším konfliktům, které se odehrály v rámci tedy s administrativou a s předsednictvem, e, vedly k nutnosti e, upravit e, rozpočet a vedlo to k škrtům zhruba v řádu 2 až 3 Čili to, co bylo rozhodnuto v rámci Savonské smlouvy, eh, tak k tomu bylo třeba rozeslat eh, dopis, eh, který se týkal 10,6 milionů eur. To se týká nových zemí, které mají vstoupit do Unie v rámci Lisabonské smlouvy a to samozřejmě musí mít své dopady. Vzhledem ke všem těmto informacím, já jsem připraven naslouchat příspěvkům kolegů. Nechci se znovu pouštět do eh, všech debat o odhadovaných částkách a do dohod v rámci jednání s předsednictvem. To bylo dostatečně obtížné a už to proběhlo. Nicméně já velice rád budu naslouchat kolegům, kteří mají eh, velký přehled o těchto věcech a samozřejmě taky mě zajímá, jak se k tomu staví další instituce. Samozřejmě je třeba zohlednit to, že žijeme v obtížné době a že eh, šetření o to musíme maximálně usilovat, ale zároveň potřebujeme mít alespoň tu minimální zdroje, abychom mohli reagovat na výzvy. Naši občané očekávají, že Evropský parlament bude schopen produkovat kvalitní legislativu a na to samozřejmě třeba alespoň ta minimální úroveň financování, tak aby bylo možné eh, někam postoupit a abychom také byli schopni eh, vydláždit lepší stezku k životu evropských občanů. Děkujeme. Pane zpravodaj Anili Goran Fern. Eh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval zpravodajům. Myslím si, že oba dva odvedli skvělou práci ve velice obtížné situaci. Musíme se zamyslet nad tím, jak budeme postupovat. V mé skupině jsme hovořili o různých možnostech. Podle mě je zde několik možností takového obecného přístupu v této závažné situaci. První možnost by byla akceptovat eh, postoj rady a snížit ty částky a zároveň akceptovat ty minimální linie, akceptovat um, ekonomické argumenty jednotlivých států a tak dále. To je jedna možnost. Musíme to alespoň prodiskutovat. Nejsme pro tuto možnost, ovšem musíme to projednat. Druhá možnost je taková tradiční. To znamená, že vlastně ten předběžný rozpočet komise, jak se restaurovat, obnovit a postupovat tímto směrem. Třetí by byla velice radikální možnost. Řekli bychom, nesouhlasíme s tímto úsporným opatřením, budeme chtít radikálně upravit výhledy a tak dále. Čtvrtá možnost to je právě ta, kterou bychom chtěli přijmout. To je takový selektivní přístup. To znamená, že bychom radikálně navýšili, ovšem pouze některé vymezené politicky citlivé oblasti, například EU 2020, jenom ty části, které jsou závažné pro růst a zaměstnanost, celoživotní vzdělávání, výzkum, vývoj a tak dále. To znamená, to je jasná priorita. Dále je to čtyřka ta, tato kategorie, ne všechny, ale aspoň některé části, například nový nástroj, sousedství, jižní středomoří a tak dále. Čili toto by byl náš obecný přístup k této věci. Nebudeme chtít obnovit celý ten rozpočet ze strany komise jsme připraveni přijmout některé škrty, které zvolila rada a v některých selektivních oblastech, které se těší politické citlivosti, tam bychom byli připraveni za to bojovat. To si myslím, že by byl nejlepší přístup. Samozřejmě, že musíme vše ještě analyzovat, nejde pouze o politické priority, jde rovněž o možnost realizovat tyto navýšení. Frančeska si myslím velice jasně od samotného počátku hovoří o tom, že vše založila na finančním programování. Musíme se podívat na potřeby, které můžeme splnit, kde můžeme realizovat navýšení. Toto je rovněž důležitý prvek, na který nesmíme zapomínat. Ovšem, i s těmito aspekty, to znamená absorpční kapacita, politické priority, toto si myslím, že by mohla být naše strategie, kterou jsme byli schopni realizovat a zároveň i vysvětlit veřejnosti z politického hlediska. Čili toto by byl náš takový základní přístup k této problematice. Francesca hovoří o tom, že závazky jsou důležitější než platby. Ano, z politického hlediska jistě. Ovšem této situace si myslím, že musí proběhnout i jasná rozpráva o platbách, protože to tvoří ekonomický rozvoj přímo na místě. A toto je jeden z argumentů, o co se snažíme. Závazky, to znamená politické sliby, ovšem realita v terénu, to jsou právě ty platby a proto bychom měli mít připravenou strategii pro platby. Ostatní instituce. My samozřejmě chápeme postoje rady, Administrace, to je věc, která se velice těžko obhajuje v takové svízelné situaci. Ovšem, ty, z této situaci zašly podle mě příliš daleko, protože v podstatě šahají, sahají na ten základní biznis, chod ty jednotlivé instituci, ne vůbec nějakého důvodu šetření, ale v podstatě, v podstatě sahají na ty základní, základní aktivity jednotlivých instituci. Měli bychom přistupovat selektivně ano, někde šetřit, ovšem zase chránit ty klíčové aktivity jednotlivých institucí, protože pokud tomu tak nebude, tak se budeme potýkat s novým problémem. Při realizaci politické závazky Evropské unie by mohly být ohroženy a tak dále náš vlastní rozpočet Evropského parlamentu. Samozřejmě, že to je politická záležitost. Náš rozpočet je jediný, který jsme si obránili, ochránili, který ráda neseškrtala. Bude obtížné říct, že dobře, tak teda budeme škrtat všude jinde, jenom z v parlamentu prostě ne. Myslím si, že bychom si měli k tomu sednout, najít nějaké úspory u nás v našem rozpočtu parlamentu. Jsou zde možnosti, aniž bychom sáhli na základní aktivity parlamentu, snažit se o nějaké široké řešení. To si myslím, že je politicky zásadní. Děkuji. Děkujeme, Korane. Pan Lavia. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že v první potřebě, v první případě musíme poděkovat našim dvěma zpravodajům kolegyně Balsandy a kolegovi Fernandešovi za skvělou prezentaci, kterou předvedli a děkujeme za to, že nás upozornili také na e, některé problémy. Je jasné, že prvním problémem je volba úrovně stižádosti, ambicí, které si jako parlament chceme e, položit v době krize. Musíme mít eh, ambiciozní rozpočet, který ale eh, bere eh, v potaz situaci, která je v celé EU. Je to situace zjevných potíží a krize. To znamená, rozpočet musí být realistický. A myslím, že máme ty tři možnosti, tak volba realistického rozpočtu je to, co je ta správná cesta. Já chápu, že samozřejmě jsme v obtížném časovém úseku, Viděli jsme to na těch šesti zemích, které eh, nedali svůj souhlas eh, k navýšení plateb nad eh, úroveň očekávané míry inflace. A v okamžiku krize je nutné omezit nějak určitým způsobem výdaje. Na druhou stranu jsme na konci finančního rámce, jsme v předposledním roce. To znamená, že některá navýšení u plateb nejsou dány ničím jiným než zakončením programu, které samozřejmě vyžadují potřebné zdroje. Proto, aby bylo možné tyto program, programy dokončit. A proto si myslím, že musíme to zvážit, musíme být eh, musíme udělat politické a selektivní rozhodnutí, musíme mít odpovědný rozpočet, který eh, nám musí umožnit identifikovat mezi rozpočtovými liniemi ty linie, které jsou pro parlament prioritou. A není jasné, jak byly provedeny eh, mnohé škrty ze strany rady. Tam to tak není. Máme zde některé priority, na kterým se eh, parlament jasně vyslovil, jako celoživotní vzdělávání, strategie 2020, eh, podpora malých a středních podniků. Tam došlo ke škrtům. A na druhou stranu jsou to ale určitě iniciativy, které je vhodné podpořit, abychom navýšili konkurenceschopnost, abychom podpořili konkurenceschopnost našeho systému v období krize. Kromě toho došlo například ke škrtům eh, v 3a. Eh, máme zde situaci ve Středomoří, eh, Frontex, a to v období, kdy potřebujeme vyšší prostředky právě v těchto oblastech. To znamená škrt, který nedává smysl. A myslím si, že se k tomu musíme jasně vyjádřit. Abych to shrnul, myslím si, že je nutné posoudit celou situaci, zaměřit se na priority, které budou dobře definovány, priority, za kterými půjdeme a na které budeme muset jakožto parlament upozornit. A požádat eh, v revizi nebo obnovení toho původního návrhu komise. A myslím si, že si musíme uvědomovat naši odpovědnost, protože období krize je závažné, musíme jako parlament vyslat signál. Signál silné, výrazné, přidané hodnoty o tom, jak nakládáme s veřejnými prostředky. A myslím si, že to je směr, který je nutný. Musíme opravdu být selektivní, musíme vyslat jasný, rozhodný signál a měl by to být signál, který náš parlament vyšle Evropě. Merci, mon cher collègue. Děkujeme, milý kolego. An Jensen. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji zpravodajům za jasně podané vysvětlení. Já musím říci, že z hlediska ALDE to vidíme tak, že bychom se měli pokusit o obecný pohled na věc, a že bychom měli se pokusit zajistit, aby se neutrácelo více prostředků, než je nezbytně nutné. Z tohoto důvodu já se připojuji k linii socialistů a k tomu, co vysvětlil pan Lavia, a sice, že tam, kde se navrhuje zvýšení rozpočtu nad návrh eh, rady, měli bychom se přísně řídit prioritami v některých oblastech je návrh z rady eh, poněkud těsný, pokud se týče eh, poskytovaných finančních prostředků a některé instituce by se mohly dostat do potíží. Z tohoto důvodu by naše iniciativa měla být eh, velice podrobná a některé, některé eh, škrty z rady eh, se poněkud bíjí s jejich prioritami. Proč eh, se škrtají prostředky na arabské jaro nebo na Frontex? Já samozřejmě vím, že v radě jsou rozdíly názoru. Některé země hlasovali proti rozpočtu, jak se navrhoval v radě, poněvadž třeba se příliš škrtalo například ve výzkumných nákladech, což je proti strategii 2020 a to bychom neměli přijmout. Měli bychom se zaměřit na oblasti, kde chceme, aby došlo k posílení nebo navrácení prostředků na dřívější úroveň. To je tedy debata o platbách a závazcích. A já myslím, že my se nyní zhodujeme na tom, že parlament je pro realizaci plateb k radě, ale my také sledujeme, že komise hnedka z počátku roku převádí peníze z jedněch programů na jiné programy, přičemž ještě není zcela jasné, co bude možno realizovat a co ne. Čili my bychom skutečně se měli zaměřit na to, zda čísla, která máme k dispozici, jsou opravdu správná. Čili jestli se tady navíc slibuje, že budou nějaké peníze a víc, tak eh, k tomu bychom měli být eh, skeptičtí. A eh, pokud se plateb týče, o ty bychom se taky měli zajímat. Já souhlasím, že bude naší prioritou prostředky na zahraniční politiku. Tady problémy pořád ještě jsou. A také trošku eh, zvláštní je, že v zemědělství eh, se přeskum účtů využívá k tomu, aby se eh, prosadily nějaké úpravy, já si myslím, tedy úspory. Já si myslím, že toto by mělo být prováděno trošku inteligentním způsobem. Někteří jsme skupiny chtěli, uvažovali o navržení dalších škrtů ve strukturálních fondech. Nevíme, jestli se to prosadí, jestli nás eh, dostatečná část parlamentu podpoří, ale argumenty jsou takové. Pokud se týče závazků, tady máme skutečně eh, obrovské eh, množství prostředků, které byly vyhrazeny pro strukturální fondy, ale vlastně nebyly spotřebovaly. Takže možná, že ty závazky, aspoň jejich část pro strukturální fondy by se mohly dát do rezervy a asi by to chtělo taky, aby nám komise vysvětlila, jak hodlá dále postupovat. Máme tam 200 eh, miliard eur eh, v závazcích. A co s těmi penězi tedy bude? Eh, prostě je možné, že se některé z vásky zruší, nebo co se stane? A pokud se plateb týče, mnoho členských zemí je v situaci, kdy mají potíže s realizací projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů a programů je to dáno domácím nedostatkem veřejných prostředků. A co se týče našeho rozpočtu plateb, tak to je jednoduše a prostě odhad, nic víc. A nám se opakovaně stává, že tyto odhady jsou nadsazené. Čili já si myslím, že eh, tady je třeba škrtat, pokud chceme škrtat v platbách. Určitě ne v 1A, určitě ne v kategorii 4 ale tady by to mohlo být. Děkujeme, Helka Trupel. Thank you, chair. Um, I... Děkuji, pane předsedo. Ty čtyři scénáře, o kterých hovořil Goran, s tím bych začala. Hmm, se zmínil o tom, že bychom měli diskutovat o všech, i když on by byl pro ten čtvrtý. Já osobně si myslím, že nemusíme prodiskutovat všechny čtyři já si myslím, že bychom mm, se tím v podstatě zbavili času, který potřebuje pro tu skutečnou strategii, protože pokud budeme teda souhlasit eh, s, s tou pozicí rády, tak by to bylo, bylo podivné, co jsme vlastně mm, do dnešního dne dělali. To znamená, že bychom se nemohli ani brát vážně to všechno, co jsme odhlasovali, pokud jde o mm, celý tento návrh. Čili já si myslím, že to vůbec nepřichází v, v potaz. Ta poslední, čtvrtá možnost. Já si myslím, že to, co nám rada prezentovala, to je nárůst spojený s inflací, to znamená, že je to velice omezené, je to propojeno s přerozdělováním prostředků a v podstatě chtějí určité lepší řízení či management těch eh, jednotlivých položek, to je dobré, s tím já souhlasím a pokud jde o úspory, ten populární argument silný, který používají, vždycky hovoří, ano, musíme eh, škrtat na straně členských států, to znamená, Evropská unie to musí udělat rovněž. A my musíme reagovat na tento argument. Toto je naše hlavní úloha. Já jsem v Berlíně měla schůzku s německými velvyslanci, byl tam francouz, eh, maďarský, polský a britský kolega. Bylo jasné vidět, co se v radě děje. Je to taková retorika evropská mm, hovoří o společném evropském zájmu, lepším řízení. Ovšem zároveň říkají, ano, ale britský rabat musí být zachován, ale musí to být inteligentní růst a tak dále a částky musíme hodně měnit, ovšem v podstatě nechtějí nic dělat, pouze se zabývají svými egoistickými národními zájmy a to je politická situace, to je problém, kterému čelíme. Jak postupovat? Jedna možnost je to, co řekla Ann Jensen, jsou zde interní konflikty a my se musíme snažit z toho vytěžit, protože mezi čistými pláci a recipienty samozřejmě, že jsou tam určité eh, tenze a mm, nedorozumění. Otázka zní, zda teda budeme postupovat tak jako mm, většinou v parlamentu v zájmu určitých věcí, aby teda země dostali vždy to, co chtějí, zda to je naše priorita, či ne. Já mám určité pochybnosti v tomto ohledu. Další věc, kterou bychom podle mého názoru měli udělat, je velice jasně na politické úrovni říci, co by měl být společný evropský zájem pro získání konkurenceschopnosti, investic, tvorbu pracovních míst a dosažení cílů strategie EU 2020. Na obecné úrovni by to měl být společný zájem mezi všemi třemi institucemi, radou, parlamentem i komisí, na tom už jsme se shodli. Otázka zní, zda jsou připraveni opravdu sledovat tyto nové politiky pro investice. Proto obecně podporuji to, co řekl Koran. Ano, jde o dobré, udržitelné veřejné investice do, do eh, výzkumu vývoje, vzdělávání, energetické úspornosti, ehm, inteligentního rozvoje a tak dále. To znamená to všechno, co máme v těch nových sekcích v rámci strategie pro rok 2020 a dále zahraniční politika a okruh 4, to znamená okolní země, podpora nového demokratického hnutí v eh, ostatních třetích zemích. Toto je společný zájem, ke kterému už se rada zavázala v minulosti. Čili naše jediná příležitost eh, i s ohledem na tyto komplikované politické eh, zájmy je o co nám jde, jak můžeme vybřednout z té krize, ekonomické krize. Ano, musíme šetřit, ovšem to není jediná reakce, vidíme to i v Řecku a jiných zemích. Potřebujeme jednak úsporná opatření, ale i jasné investice do ostatních oblastí. Toto je naše jediná politická příležitost a doufám, že i naši občané to pochopí, protože jejich zájmy jsou propojeny s těmito novými investicemi, novými konkurenci činními schopnostmi. A toto by měla být obecná linie. Děkuji. Děkujeme, to myslím, že bylo velice jasné. James. Uh, thank you very much. Děkuji. Eh, na rozdíl od Gorana, já jsem zatím nemohl toto prokonzultovat ve vlastní skupině, takže toto bude spíše můj osobní příspěvek k dnešní debatě. Uh, Eh, postojem moje, mojí skupiny zatím bylo eh, eh, zmrazit rozpočet na stávající úrovni, ovšem zvýšit to maximálně o inflaci. Ale já si myslím, že bych se měl trošku více srovnat do linie s ostatními příspěvky a zejména tedy s tím, co řekl zpravodaj a socialistický řečník. A sice, eh, jestliže jsme v mezinárodním prostředí, kde máme nedostatek zdrojů, kde máme obrovské dluhy, zejména na západě a eh, naopak eh, řadu, tedy rostoucí vliv Číny na naši ekonomickou a hospodářskou politiku. Takže já si myslím, že je třeba, abychom byli rozumní a to znamená posoudili, zda strategie 2020, jak už někdo řekl, eh, je prostě něco, eh, na čem jsme se prostě dohodli a eh, my bychom se měli soustředit na růst a zaměstnanost a je jedno, ze které politické strany jsme, na tom se zhodujeme. My prostě chceme také eh, další opatření, jako je kvantitativní uvolňování a eh, další věci, ale jednoduše a prostě potřebujeme eh, trošku s ekonomikou pohnout, abychom získali důvěru lidí. Ale podstatné je, že Eh, pokud si budeme vybírat priority z té eh, strategie 2020, tak eh, to musí být něco, co je reálné, co skutečně můžeme naplnit, abychom ty zdroje, kterých je málo, využívali efektivně. Ještě další věc byla v té zprávě, a sice zda je možné Eh, uspořit eh, ve stávajících rozpočtových položkách a to se samozřejmě eh, vyžádá analýzu. Takže já jsem přes léto udělal to, že jsem vypracoval 60 otázek na komisi zaměřený na oblasti, kde naplňování rozpočtu bylo mm, pod 90% a vlastně proč tomu tak bylo. A když dostanete Eh, tedy tyto odpovědi a eh, tak eh, zjistíte, že jde v podstatě víc než 2 miliardy eur. Takže tady skutečně můžeme potom selektivně šetřit, přičemž je to oprávněno tím, že ty prostředky ve skutečnosti nebývají spotřebovávány. Takže my skutečně máme možnost uspořit a můžeme spořit, aniž, bychom, aniž by to šlo na úkor těch politik, o které nám jde. Jinak pokud se týče eh, rozpočtu parlamentního, eh, také eh, zde bylo řečeno, že bychom se měli eh, zaměřit na možnosti úspor v evropském eh, rozpočtu, tedy v parlamentním rozpočtu a já si myslím, že eh, nenajdeme příliš prostoru na šetření v našich příplatcích a dietách a podobně, ale to je samozřejmě principiálně budíš, ale jednoduše a prostě je tady, eh, jsou tady další možnosti, eh, například si eh, zveme tlumočníky, kteří cestují velké vzdálenosti a možná, že ne vždy zcela účelně. A totež se týká eh, tlumočení, tedy nejen tlumočení, ale také překladu. Myslím, že eh, téměř 50% eh, rozpočtu parlamentu jde právě na tyto jazykové služby. A aniž bychom tam nějak moc šetřili, můžeme to jenom optimalizací hodně ušetřit. Děkuji. No a nyní poprosíme za socialisty kolegu. Thank Děkuji, pane Já bych se zaměřil především na ostatní instituce, poté co se o tom zmínil pan Fernandez. Ovšem nejprve ten návrh liberálů, to znamená snížení strukturálních fondů. To si myslím, že by bylo ekonomicky opravdu ani politicky velice nerozumné. Proč? protože si myslím, že bychom se měli snažit především podporovat růst pracovních míst a zaměstnanost. To si myslím, že je velice zásadní v celé Evropské unii a proto strukturální fondy jsou zásadní. A politicky to je nerozumné, protože v podstatě opravdu mm, ta nejviditelnější věc pro mnoho našich lidí jsou projekty strukturálních fondů. To jsou právě ty modré tabule, které jsou vedle těchto projektů umístěny. Je to opravdu viditelné, to si myslím, že by byla politická chyba. A nyní, když se podíváme na ostatní instituce, pan Fernández už se o tom zmínil, rád bych mu poděkoval za jeho práci a zároveň za jeho stanovisko k celé této záležitosti, k rozpočtu ostatní instituci. Hovořil správně o tom, že rada navrhuje škrtání v administrativních rozpočtech téměř všech institucí, kromě Evropského parlamentu právě na základě té známé gentlemanské dohody. To znamená, že Evropský parlament eh, má navýšení 2,3%, což je nárůst, na které jsme se dohodli na po obtížných diskuzích, které probíhaly na začátku roku. Otázka zní, Souhlasíme teda s tímto navýšením 2,3 Kolegové, kolegyně se možná podívají i na mm, to, co navrhují jiné instituce, pokud je o navýšení administrativního rozpočtu. Rada navrhuje to, že se škrtají o 5,4 jejich rozpočet komise Eh, navrhuje navýšení pouze o 0,4%, pokud jde o jejich administrativní rozpočet. Čili asi bychom měli zvážit, zda je politicky rozumné podívat se selektivně na, řekněme, některé úspory u nás, energetické mm, nemovitosti a tak dále. Asi to nebude jednoduché, protože na Běru samozřejmě proběhla ta obtížná diskuze na začátku letošního roku, že mohli bychom se o to pokusit, řekněme, vytipovat některé eh, skupiny naše politické komunistická frakce by přišla s určitými návrhy v tomto ohledu. Ostatní instituce, pan Fernández už se o tom zmínil, rada navrhuje snížení především pokud jde o cestovní náklady, různé mm, položky spojené s překladem a různé denní dávky. A pokud jde o výbor regionu, tam je to snížení 2,9, z 2,9 na 0,04 a pro ECOSOG je to ještě horší. Navrhuji ne navýšení o 1,5, ale snížení o 0,5 jejich rozpočtu, což samozřejmě opravdu nesmírně stíží jejich fungování a pokrytí klíčových služeb, které poskytují. Čili měli bychom se podívat na některé částky rozpočtu, ne všechno, všem aspoň některé, abychom jim umožnili normální fungování. Měli bychom přijít s nějakým pozměňovacím návrhem, který by jim umožnil alespoň maličké navýšení jejich rozpočtu. Děkuji. Děkujeme, milý kolego Salvador Garriga. algunas de las eh, de las aportaciones que han hecho otros colegas yo creo que deben de ser la base para tomar eh, eh, Některé z těch příspěvků, které zazněly z úst kolegů, by zřejmě měly být východiskem pro naše rozhodování při implementaci Lisabonské smlouvy. Nemělo by to být příliš politické. V říjnu eh, asi nastane přímá cesta do dohodovacího řízení a my bychom tedy, eh, než se do toho pustíme, tak měli mít zcela jasnou pozici. Jestliže máme radu, která eh, vysílá předem jednostranné signály, kde nehodlá ustoupit, tak mm, to prostě tak je. My prostě víme, že eh, jsme asi v jednom z nejhorších eh, let, protože rozpočtové restrikce, které se odehrávají na národní úrovni, se eh, přelíjí také do Evropy. Rada se pokusila škrtat v závazcích i platbách, a jejich stanovisko je takové, že tyto škrty zas nebudou tak těžké, že se prostě nějakým způsobem eh, to podaří vyrovnat úsporami, s efektivňováním a podobně. Nicméně Eh, zkrácení závazků se přímo projeví také do zkrácených plateb. De facto nebudeme mít žádné nové prostředky a budeme muset využívat eh, instrumentu flexibility. To znamená, že letos poprvé budeme muset eh, v rozpočtovém výboru dospět k několika klíčovým rozhodnutím, které budou potom našimi prioritami budeme se muset napříč politickým eh, spektrem shodnout a protože to bude mm, moci mít dopady typu opuštění některých eh, programů, které eh, byly považovány dosud za důležité, ačkoliv některé z hlavních projektů zůstanou zachovány. Čili já si myslím, že každá politická skupina má své priority a my v současné době budeme muset posílit politické postoje oproti minulosti. Prostě budeme potřebovat prostředky na to, abychom mohli naplnit všechny projekty, které si přejeme naplnit. Také v parlamentu budeme mít situaci, kdy se bude škrtat a mnohé instituce eh, de facto pokud zvyšují svůj rozpočet, tak je to pod úrovní inflace. A to znamená, že aby tyto instituce mohly fungovat, eh, tak by potřebovaly zvýšení rozpočtu aspoň 2%, ale je třeba říci, že předložené návrhy eh, to některým neumožní, čili budeme muset hledat možnosti zvýšení. Chtěl bych ještě jednou připomnět, že eh, v budoucím, budoucích finančních výhledech budeme se muset obejít bez značné části prostředků. To znamená, že tady budeme muset ještě více se zabývat prioritami a také škrtáním některých projektů, abychom měli dostatečně silnou pozici vůči jiným institucím. Děkujeme a nyní Damián. Děkuji, pane předsedo. Já v podstatě potrhuji to, co bylo řečeno až do tohoto okamžiku. Samozřejmě období, které prožíváme, je velice obtížné. Otázka zní, za ten rozpočet Evropské unie nám umožní v podstatě přijít s nějakou přidanou hodnotou evropského charakteru v některých programech či projektech. To znamená, jak se o tom zmínil pan Lavia, měli bychom se zaměřit na některé priority, opravdu zacílit se naši pozornost. No samozřejmě je mi líto, že došlo k určitým škrtům, například u Frontextu a tak dále, to samozřejmě chápu. Ovšem, i pokud jde například o politiku v oblasti vesmírného průzkumu nebo například některé mm, některé už se o tom zmínili, je to paradoxní, hovoříme o tom, že jsou zde, je zde krizové období, ovšem máme zde agentury, které jsou pro, propojeny s určitými finančními záležitostmi trhy a tak dále. Došlo ke snížení jejich příjmu, jejich rozpočtu, čili měli bychom opravdu se podívat všechny skupiny na to, zda bychom mohli nějak zlepšit celou situaci. ITER to, to zůstalo nedočeno, naše náš výbor pro rozpočet bychom opravdu se měli snažit to podpořit. Jedna záležitost, která se nás asi nedotýká úplně přímo, ovšem Měli bychom tlačit, pokud jde o rozpočet na, na některé instituce, všichni už o tom hovořili, ano, to znamená Evropský program podpory těm eh, nejzranitelnějším. To je program, který musíme prodiskutovat ještě eh, právní základ, ale zároveň i tlačit z rozpočtového hlediska, ať už jsou to instituce evropského charakteru nebo země evropské, abychom nalezli určité politické řešení, protože já osobně to vidím jako záležitost, která je zásadně například i u mě v mé zemi a myslím si, že to opravdu zhoršuje náš image v tomto období krize, když nebudeme dostat investovat tuto záležitost. Pokud jde o náš rozpočet, ano, musíme najít nějakou vyváženou pozici. Já jsem loni byl jeden z těch, kteří se chtěli vyhnout tomu, aby na nás prostě ukazovali prstem, abychom se navyšovali pouze náš rozpočet. To je pravda, ovšem samozřejmě nesmíme přistoupit ani k nějakému další, druhému extrému. To znamená nalézt nějakou rovnováhu. Jeden z předřečníků už o tom hovořil. Ano, to znamená eh, ty, ty hlavní body, které, nebo, nebo teda mm, ty, které nás těží nejvíc, například překlady, to jsou veliké e, částky, mm, ale zase na druhé straně, když nebudeme bránit mnohojazyčnost, tak samozřejmě měli bychom možná alespoň nějakým způsobem to změnit, nemusíme požadovat externí zdroje, jenom mm, prostě, když zaměříme naši práci, když to trošku změníme, jakým způsobem rozložíme, řekněme, naše, naše schůze, po pondělí, středa, nebo to bude jenom středa, eh, úterý, středa a tak dále. Čili měly by to být určité symbolické, symbolické gest, eh, nejenom symbolická gesta, ale i něco konkrétního mm, měli. Měli bychom především hovoří například eh, i o statutu eh, eh, našich poslanců a tak dále. Měli bychom přistupovat k celé záležitosti transparentním, viditelným způsobem. Měli bychom, samozřejmě musíme udržet ale roli parlamentu, tak jak je to staveno v Lisabonské smlouvě. Já si myslím, že tím bych mohl ukončit můj příspěvek. Co je zásadní, je, jak už se o tom zmínil Salvador, v dnešní době je pro nás opravdu velice obtížné v pokud si nestanovíme určité priority, mít dostatečnou sílu našeho hlasu, musíme samozřejmě v této rozpravě, která je zásadní, která je opravdu, která se dotýká vlastních zdrojů, to je, to je podle mě opravdu stěžení záležitost. Pokud nebude mít vlastní zdroje, tak budeme neustále, neustále se potýkat s těmito v rámci jednání s jednotlivými institucemi ohledně našeho a ostatních rozpočtů. Děkujeme, děkujeme, milí kolegové. Já myslím, že bychom mohli ukončit diskusi k tomuto zásadnímu bodu. Mě osobně zaskočilo v podstatě ta konvergence jednotlivých připomínek a v podstatě i závěry jednotlivých skupin. Čili opravdu jsou takové společné mm, závěry. Řekla bych, ta situace je obtížnější než v minulosti, protože na radě zde máme dvě kategorie zemí v rámci stávající situace. Jednak země, které se potýká s obrovskými rozpočtovými problémy, které požadují pomoc svých partnerů Evropské unie u nich nemůžeme požadovat nějaké zvyšování příspěvku pro financování evropského rozpočtu a země, které mm, musí financovat ze svých národních rozpočtů země, které se potýkají v Evropské unii s problémy. Tyto země musí ve svých národních parlamentech ratifikovat eh, především země eurozóny tuto pomoc finanční, kterou poskytnou zemím v potíži. Viděli jsme v několika zemí, jak to probíhá na politické scéně, jaké obrovské problémy to představuje. Čili samozřejmě ta situace na radě je mnohem delikátnější, citlivější, než tomu bylo v loňském roce. Zároveň mohu říci, že to, co prezentoval Goran jako možnost číslo čtyři, to je v podstatě přístup, který tak víceméně všichni sdílíme bez ohledu na platby, závazky, na tu konkrétní částku je důležité, abychom zdůraznili naši přidanou hodnotu a zaměřili se na některé priority, které budou koherentní se strategií pro rok 2020 a zároveň s potřebami nalézt nakopnout růst, konkurenceschopnost Evropské unie a samozřejmě uplatňovat eh, rozpočtovou kázeň. To je samozřejmě něco, co musíme všichni řešit. Zároveň vidím, že mnoho z vás je připraveno na další, k dalším eh, i ústupkům, pokud jde o náš rozpočet parlamentu. Zde bych vám mohl říci to, že jsem pozval místo předsedu pana Pitelu, který je zodpovědný za rozpočet eh, parlamentu, aby nám teda prezentovali nějaké návrhy Běra po hlasování na radě, abychom připravili Eh, teda v tom období, kdy se bude připravovat vstup Chorvatska. No a nyní taková trošku úsměvná věc. Pokud jde o radu, tak, tak to je 2,92%. To je, to, v loni to bylo pro platby a nyní to je pro, pro závazky, to je takové magické číslo pro radu. Samozřejmě, že chtějí snížit platby na asi 2,0%, to, to předpokládám, eh, taková je předpokládaná inflace, to znamená, že oni to trošku ještě navýšili, toto číslo. Spravodajové si vyslechli všechny připomínky, už nemáme moc času, čili pokud ne, netrváte na tom, abyste opět opětovně vystoupili výborně, tak budeme pokračovat, protože už nemáme čas. Rád bych vám připomněl to, že zde mám určité termíny, to znamená 8.9., to znamená, to je v podstatě dneska do poledne, do 12.00, eh, výbory, eh, které teda mají výdaje v Evropském, Evropském parlamentu, tak to je pro ně termín politické skupiny, to je 15.9. příští týden předkládání pozměňovacích návrhů a A 22. budeme opětovně hovořit o rozpočtu a od 4., 5., 6. října tam budeme hlasovat. To bude ten týden hlasování. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k bodu číslo 4 Promiňte, říká pan předseda, nyní se dostáváme k bodu číslo 5 našeho dnešního programu. Ne, takže ne, říká pan předseda. To ne, to už jsme probrali. Čili můžeme se rovnou podívat na bod číslo 6. Bod číslo 6, to je návrh opravného rozpočtu číslo 5. Eh, pokud jde o ostatní instituce, než dám slovo Helse, rád bych informoval naše členy o tom, že v průběhu letní přestávky se na nás obrátila rada i komise, abychom mm, jak si urychlili toto, mm, tento opravný rozpočet číslo 4 a jeho přeskum. A poté, co jsme hovořili s koordinátory a s jejich souhlasem, jsem dal zelenou mm, naším jménem. Samozřejmě vy to budete muset schválit ještě, to je jasné, za té podmínky a vše. <clears throat> Protože jde, prostě si souhlasí, protože jde o dodatečné finanční prostředky, především pro Frontex, <clears throat> který potřebuje čelit eh, kterým důsledkům arabského jara. Čili je to opravdu naléhavá záležitost a za těchto podmínek eh, prostě obvyklé, ten harmonogram měl být, by měl vypadat následně 13.9. Tento opravný rozpočet číslo 4 by měl být schválen bez modifikací ze strany Rady. 14. září v poledne, to je lhůta pro pozměňovací návrhy z našeho výboru, 22.9. budeme hlasovat v našem výboru a na plenárce eh, ve druhé září ve plenáce by to mělo být schváleno, čili to vyžaduje určité úsilí, mm, protože samozřejmě ty pozměnci návrhy by mohly být asi jenom v angličtině, ovšem já jsem francouz, já to navrhuji jako francouz, je to prostě určitá oběť, kterou budeme muset eh, přijmout. Pětka, Helgo. Děkuji, pane předsedo. Eh, upravní rozpočet číslo 5 eh, se týká eh, tabulkových míst ve dvou evropských institucích, Evropský ochránce dat a Evropská zahraniční služba. Evropský dozor na data žádá, aby, se, aby došlo ke změně jednoho místa AD14 na AD15 a my jsme dospěli k závěru, že je to požadavek oprávněný. Nicméně podle finančního nařízení eh, je třeba, aby komise eh, navrhovala opravné rozpočty, mm, pokud je to nezbytné výjimečné nebo za nezbytných eh, okolností. Já si myslím, že to ale není třeba, ale klidně je možné to opravit v rámci Eh, rozpočtu na rok 2012, čili já si myslím, že bychom neměli eh, přijmout eh, tady tento návrh na úpravu tabulkových míst v, tomto, v této chvíli, poněvadž to se skutečně týká jenom drobné úpravy a to je možné ušetřit jinak. Pokud se týče zahraničního servisu, zahraniční servis bych chtěl ze 40 dočasných míst eh, učinit permanentní místa. Je to na základě rozhodnutí z roku 2010, kde se předpokládá, že jakmile eh, Evropský zahraniční servis eh, nabude na určitou sílu početení, pak by mělo dojít k, těmto, k této změně. Motivace je v zásadě taková, že nebylo možné přesně říci, na jakých postech a v jakých platových třídách budou umístěni rekruti z členských zemí. A to je typický problém, který známe u nových institucí. My také víme, že tyto úpravy by vedly k potřebě dalších 1,4 milionu eur. Nicméně není třeba, aby byly nové závazky, neboť tento eh, nárůst už je součástí rozpočtového návrhu na rok 2012. Já jsem vyjádřila minulé Eh, určité pochybnosti, poněvadž by v tomto servisu mohla vzniknout nerovnováha mezi vysoce placenými a níže placenými místy. A to už bylo, nebo mělo by to být součástí debaty na rok 2012, rozpočtové debaty. My budeme tedy, eh, eh, pokud dojde k tomu, že schválíme eh, tuto úpravu, pak ta diskuse později bude jednodušší, ale bude muset počkat také na pozici rady, která bude schválena až příští pondělí. Já musím říct, že jsem spíše kritická eh, vůči eh, tabulkovým místům v zahraničním servisu a myslíme si, že tyto požadavky eh, také jsou příležitosti, abychom žádali více transparentnosti, pokud se týče té jejich politiky lidských zdrojů. Ano, děkuji. Máme ještě dva, máme málo času a dva řečníky, takže prosím, buďte struční. Hm, naše kolegyně Helga Trupel, tak eh, s ní naprosto souhlasím s tím, co řekla. Je zpravodajkou tohoto materiálu a já děkuji také za práci, kterou odvedla. Je naprosto jasné, že ehm, tato situace musí být dobře odůvodněná. A je také jednoznačné, že se eh, zde nachází nerovnováha, když to porovnáme s ostatními institucemi. Pokud jde o ty více platené, placené posty a méně placené posty nebo vyšší a nižší třídy. A14 eh, a AD14 a 15. Eh, tam je mnohem větší počet eh, těch vyšších postů než v ostatních institucích. AD14, 15 a 16 ve vnější službě. Když se na to podívám procentuálně a porovnáme to s jinými institucemi. A je zapotřebí to přeskoumat, zda proto existuje nějaký důvod. Je to odůvodněné? Nebo to je náhodou tak, že e, se k těmto institucím přistupuje trochu jinak? Je tedy třeba zcela jasně uvést důvody. Dirk Vaughan. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já budu také velice stručný. E, tak pokud se týče dosadu na ochranu dat, já e, Myslím si, že tady bychom neměli mít problém, poněvadž to se týká pouze jednoho pracovního místa. A I když e, otázka je, jak řekla zpravodajka, jestli je to správný způsob, jak to udělat. E, za druhé, pokud se týče zahraničního servisu a jejich tabulkových míst. Já si myslím, že k tomu potřebujeme trošku času a potřebovali bychom možná také eh, více informací a zejména by mě zajímalo, jak to chodí jejich, jejich rekrutmentu. Děkuji. Eh, děkuji vám. Spravodajka se vyjádřila také někteří řečníci. Já bych vám chtěl připomenout, že 12. září budeme mít dispozici pozici eh, rady a snad eh, do té doby budeme mít také návrh eh, předsednictva k, tomuto navrhovanému opravdu zboží za pět. Tak, dobře. Já navrhuji, abychom se teď přesunuli k bodu paní Matera, čili to jsou položky 14 až 20. o co tady jde. Máme tady řadu eh, záležitostí, které se týkají eh, globalizačního fondu. Děkuji, paní předsedo. Já bych velice ráda předložila eh, čtyři nové žádosti z Fondu přizpůsobení se globalizace. Ta první žádost je ze strany Portugalska a je to 600-800 eh, zaměstnanců, které byly, kteří byli propuštěni v Santa Marii a požadují podporu. Eh, fungovali v oblasti obuvnictví a byli velice zasaženi eh, velmi tou krizí a je to asi milion 450 tisíc, což vyžaduje jako podporu. Další žádost je z Dánska, je to Midtjylland tam je to 325 eh, pracovníků, kteří byli propuštěni z šesti podniků, eh, pracovali v strojírenství, zejména ve zpracování turbín. Požadují 3 miliony 950 eur, 950 tisíc eur. Třetí žádost eh, vyžaduje podpor pro 678 pracovníků z Arnsberku a z Düsseldorfu. A je to z automobilového průmyslu. Došlo tam k velkému propadu prodejů v roce 2009, opět v důsledku hospodářské krize. Chci připomenout, že tento fond, kromě toho, že podporuje pracovníky, kteří byli propuštěni v důsledku negativních vlivů globalizace, tak podporuje také eh, případy, kdy takovýto dopad je dán současnou hospodářskou krizí případě Arnesbergu a Düsseldorfu tak ta částka činí 4 miliony 350 tisíc eur, víceméně. A poslední žádost, ta je z Francie a představuje nejkonzistentnější podporu, eh, kterou kdy v historii Fond pro globalizaci poskytl. Tato podpora přijde pracovníkům nadnárodní automobilové společnosti Renault. Je to 3 miliony 582 tisíc zaměstnanců a požadují, Francie požadují od fondu globalizace, tedy od EU, 24 miliony 493 tisíc eur. Je jasné, že lhůta pro pozměňovací je dnes ráno v dnes ve tři hodiny. A 22. září se bude hlasovat v tomto výboru a schválení v plenárce, pokud vše půjde dobře, tak to by mělo proběhnout eh, na plenárce v září, na druhé plenárce. Tímto jsem se dostala k závěru a chtěla jsem se zeptat, zda můžeme již hlasovat, nebo zda má pan předseda v úmyslu zvážit ještě také u těch žádostí, o které budeme hlasovat. Tam jsou čtyři žádosti ze strany Nizozemska, bude se o nich dneska také hlasovat. Zase tady k tomu mám vyjadřovat ještě. Děkuji. Je A priori... Děkuji. E, v zásadě jsem ochoten přistoupit k hlasování. Máme tady ty materiály, které byly předloženy poprvé dnes ráno e, od paní Matery. Hlásíte se, hlásí se k tomu někdo? Chcete se někdo vyjádřit? A vidím, že ano. Kdo je? Já jsem jenom chtěla vyjádřit paní zpravodajce, že pokud je o výbor pro zaměstnanost, tak my předložíme pozměňovací návrhy k Renaultu, k té žádosti Renaultu, kde byste správně zdůraznila, že se jedná o o z nejzásadnější žádostí o pomoc fondu. Ten požadavek byl formulován již před dvěmi lety. A e, týká se to více než 800, 800 e, zaměstnanců. A někteří zaměstnanci e, nepožádali o podporu z tohoto fondu, protože šli, odešli odbrovo, dobrovolně předčasně do důchodu. Nicméně již 18 měsíců, ještě před jejich odchodem do důchodu, tak v podstatě nemají žádný příjem, nemají plat a musí se najít ještě nějakou práci, což je poměrně eh, složité v jejich eh, věku, minimálně v naší zemi. A proto tedy utrpěli ztráty také, eh, pokud jde o výši jejich důchodu. A musíme upřesnit způsoby podpory, tak a právě proto předložíme za výbor pro zaměstnanost pozměňovací návrhy. Pane předseda, děkuji paní kolegyně. Já navrhuji, abychom hlasovali. Abychom hlasovali o těch čtyř holandských materiálech, o kterých jsme již diskutovali, přestože tady někteří kolegové z Holandska, kteří jsou nejvíce aktivní, nejsou a jsou v našem výboru aktivní. Myslím si, že bychom měli hlasovat. Mám seznam pozměvacích návrhů, který se týká všech eh, všech materiálů. Máte všichni hlasovací seznamy? Pokud ano, můžeme tedy hlasovat. Bod odůvodnění A, pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti. Ještě jednou, pro, Proti? Je Přijato. Dvojka, pan Alvaro. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Hm, velké frakce, zdržel se někdo a e, konzervativci, to znamená zamítnuto. Většina byla proti. Trojka, Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Musíme to spočítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kdo je proti? Více než 6, to je jasné. Zrželi se, zamítnuto. 4. Pan Alvaro, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Velká většina, kdo je proti? Děkuji vám, zdrželi se. Nikdo se nezdržel, přijato. Šest, pětka. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Deset. Kdo je proti? Čtrnáct. Takže těch je víc. Zamítnuto. Šestka. Pan Alvaro. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Málo. Kdo je proti? Hodně. Zdrželi se. Hmm, většina zvítězila, takže zamítnuto. Sedmička. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Jeden, dva, tři, čtyři a tak dále. Třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct. Kdo je proti? Takže ty byly poraženi. To znamená, že sedmička byla přijata. Děkuji vám. A nyní konečné závěrečné hlasování. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám. Jeden byl proti, zdrželi se. Děkuji vám. Jeden se zdržel. Zpráva je schválena a tím pádem můžeme blahopřát zpravodaji. Zpravodajce. A nyní amblok, pokud jde o korespondenční částky, to znamená to znamená 13, 14, 15 a 16. Kdo je pro? Asi stejná většina, kdo je proti? Zdržel se? Ano, stejné hlasování. Takže ještě jednou blahopřejeme zpravodajce a zároveň bud, budeme informovat i naše holandské členy o tomto hlasování. Jistě budou velice rádi, protože je tam právě i ten program, který se dotýkal i ostatních našich partnerů Evropské unie v této oblasti. A nyní sedmička, osmička. Sedmička a osmička našeho dnešního programu to znamená jednání o finančním rámci, o víceletém finančním rámci. Ano, to další hlasování k tomu se vrátíme ještě říká pan předseda. Takže nyní víceletý finanční rámec. Myslím si, že bychom mohli docela rychle to projít. Já nechci, abychom o té podstatě zde zahájili diskusi. Pokud jde o ty základy, v podstatě jde o informování, informování nebo poskytnutí určitých informací. Díky našemu pevnému postoji Evropského parlamentu, tím vlastně to zahájil pan předseda Buzek a náš výbor v rámci jednání o rozpočtu pro rok 2011, se nám povedlo dosáhnout mezi jinými, kromě jiných věcí, je následující věc to, že předsednictví v radě akceptuje umožnit proceduru, která by skutečně, skutečně znamenala permanentní stále jednání, výměnu názorů o finančních výhledech v průběhu celé práce na půdě rady v tomto ohledu. Je to vlastně taková premiéra, když to srovnáme s tím, jak vypadala situace v minulosti. Polské předsednictví dokonce to ještě vylepšilo a pozvalo delegaci našeho rozpočtového výboru zúčastnit se neformální schůzky Rady pro obecné záležitosti to v podstatě, která se zabývala první výměnou názorů o finančních výhledech. A my jsme tam měli čtyři kolegy, kteří se zúčastnili tohoto jednání a kteří skutečně se u toho jednacího stolu společně s radou zúčastnili jednání, to znamená společně s ministry. Připravili, já bych jim rád poděkoval, připravili takový písemný souhrn informací o této schůzce. My to přepošleme ostatním členům našeho výboru samozřejmě v průběhu dneška. Ta skutečná jednání začnou příští pondělí. Bude to formální, oficiální zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a na základě této procedury, tohoto postupu předtím a potom bude probíhat schůzka delegace rady, kterou bude zastupovat trojka, takové trio pres, pres, předsednictví a zároveň budou jedna z delegací Evropského parlamentu. To znamená, než dojde k, této, k tomu, že Rada pro všeobecné záležitosti se bude zabývat, těmito výhledy delegace Rady se sejde s delegací Evropského parlamentu a po práci rady okamžitě po ukončení rady stejná delegace, to znamená trio polské předsednictví, dánský ministr a kyperský ministr mm, umožní takový debriefing delegaci Evropského parlamentu. To ovšem předpokládá, že Evropský parlament eh, si stanoví složení této delegace. Toto rozhodnutí je spojeno s rozhodnutím konference předsedů. Proč? Protože v politické dohodě ke které došlo na konci lonského roku s radou, se předpokládá to, že pravidelně rozpočtové problémy a především jednání, které se dotýkají finančních perspektiv, bude znamenat vlastně takovou supervizi nebo mm, setkání předsedy rady, parlamentu a komise. Řekněme tři, čtyři setkání na této úrovni již proběhly, spíše takového neformálního charakteru, než začnou skutečná jednání. Předseda, předsedové politických úplně předseda parlamentu prostě se domnívají, že by měli rozhodnout o složení delegace Evropského parlamentu. Bohužel se zatím neschodli na konečném složení této delegace a dospěli k takovému provizornímu řešení zatím, které prostě bude fungovat příští pondělí, ovšem pouze pro příští pondělí. A na ty následující schůzky, které budou následovat ten týden poté, už snad budou mít nějakou představu o stálem složení eh, této skupiny, protože Rada pro všeobecné záležitosti se setkává jenom měsíčně, další zkuska bude v říjnu, to znamená, že je to docela naléhavá záležitost. To znamená, hmm, že ta delegace bude eh, zastoupena předsedou rozpočtového výboru, eh, před předsedkyni výboru Šure mm, Juty Haug a Reimer Rabegeho, který hlavně zpravodajem, čili toto bude složení pro příští pondělí, ovšem pouze pro příští pondělí. Rád bych k tomu ještě <clears throat> dodal následující paralelně k těmto jednáním o mm, finančních výhledech na základě návrhu Evropského parlamentu a to je rovněž mm, díky Salvadorovi Garikovi, který nás podporoval, se Šure výbor. Polské předsednictví akceptovalo i návrh zorganizovat konferenci. V podstatě to bude první taková konference, možná budou následovat i jiné Konference o rozpočtových a finančních záležitostech Evropské unie. Bude to veřejná konference, která bude otevřená nejenom pro pracující v evropských institucích, ale rovněž eh, tam budou zástupci na ministerské úrovni, vlády jednotlivých zemí a i národních parlamentů. Pozvánky již byly rozeslány. Na 20. a 21. října bude to probíhat v Bruselu. Je zde dokonce už takový předběžný program k dispozici. Výměna názorů by se měla dotýkat evropského rozpočtu, budoucnosti evropského rozpočtu, dále možnost jeho podpory evropského růstu, konkurenceschopnosti, jak budeme financovat tento rozpočet a další věc. A to je něco, co nám opravdu leží na srdci a Francesca Balcány trvala na této věci v rámci priorit pro rok 2012. To znamená, jak lépe koordinovat obsah národních rozpočtů a rozpočtu Evropské unie k dosažení cílu strategie pro 2020, to znamená nakopnutí růstu, konkurenceschopnosti a tak dále. Máme zde teda na stole několik rozhodnutí, které musíme přijmout, no ale samozřejmě pokud je o složení naší delegace, samozřejmě, jak už jsem se o tom zmínil, bude o tom rozhodovat ehm, konference předsedů. A každý, takže bud, bude Promiňte, ani nevím, nevím, kolik tam bude zástupců za, za parlament, národní parlamenty. Myslím, že dva poslanci za každou zemi by tam měli být rovněž zastoupeni. Musíme vzít v potaz, že v některých zemích jsou dvoukomorové parlamenty a zároveň jsou zde politické důvody. Každá země by měla reprezentovat eh, tu hlavní stranu, koaliční, řekněme, nebo vládní stranu a zároveň i eh, největší opoziční stranu, aby to bylo opravdu takové pluralitní. Čili konference předsedů rozhodne na počtu těchto členů a i složení za Evropský parlament. Samozřejmě, že musíme, my jsme přišli s určitými návrhy, hovořili jsme s koordinátory na další schůzce výboru pro rozpočet, o tom ještě budeme hovořit. Musíme prostě navrhnout složení a zároveň i program a i ty výsledky, řekněme, nebo výstupy, které očekáváme a i následné kroky. A zároveň i způsob, Jakým by ta konference měla být jakýmsi doplňkem debaty o finančních perspektivách, výhledech, jak by měla to facilitovat, spíše zjednodušit a ne naopak komplikovat a zároveň, abychom zabránili tomu, že tato konference, pokud řekněme, se bude opakovat, aby to jaksi ne, ne, ne, neznamenalo samotná jednání, že jo? To je takový vlastně nový prvek. To je něco, co jsme navrhli my, Prostě jsme přišli s takovým novým nápadem. Koordinátoři by se tomu měli věnovat nejprve a poté připravíme návrhy za naší, náš rozpočet a to předložíme konferenci předsedu, čili tak toto asi vypadá. Já nevím, chtěl by k tomu někdo něco ještě? Naši přátelé, kteří byli v Sopotech nebo já vím, že pan místo předseda Alvaro tam byl, že by nám mohl k tomu něco říci. Eh, děkuji, pane předsedo. Opravdu jenom stručně, poněvadž, jak jste řekl, my eh, bychom měli, eh, vlastně my jsme sepsali takovou krátkou zprávu z naší dojmy potu. rozeslali jsme ji, získali jsme už řadu reakcí a mm, to tedy zapracujeme a e, potom tedy e, předložíme oficiálně, čili e, já jsem to vnímal tak, že jsme byli přijati ve vřelé atmosféře, měli jsme pocit, že polské předsednictví si přeje zapojení parlamentu, kolegové Gary Fenn, Jensen, konsistentně eh, prezentovali názory eh, jednak svých eh, skupin politických, ale také svá stanoviska jako zpravodajové. Jedna věc je zcela jasná, a sice, že jednání, které nás čeká, nemůže být odpojené od vlastních zdrojů. Já tady vidím, nebo vidíme tady nezbytné propojení Ovšem předsednictví nebylo schopno zodpovědět na otázku, jakou formou bude parlament přizván v budoucnu. To prostě nebylo možné, jelikož jsme zatím neměli stanovené termíny, nicméně eh, já myslím, že jsme nebo jste už eh, ve stálem kontaktu s polským předsednictvím. Navíc tedy dostanete tu krátkou zprávu od kolegů, kteří se účastnili té cesty Děkuji vám. Děkujeme, nikdo už se nehlásí o slovo. Dobře. Děkuji vám a nyní se dostaneme. Mohli bychom teda desítku probrat. Rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii. Už jsme o tom hovořili několikrát. Je to zpráva pana Aglunda. Náš kolega zde není ovšem, Ann Jensen by Eh, mohla nahradit. Už jsme o tom hovořili. Připravují se kompromisní návrhy. Pokud tomu tak je, tak by nám to An mohla vysvětlit. Poté bychom se zaměřili pouze, protože jinak si myslím, že u těch ostatních aspektů jsme to nějak probrali. An, co, co máš k tomu? Děkuji. V textu bylo provedeno několik změn oproti tomu, co bylo rozesláno a de facto je to odráží eh, jednání zpravodaje s stínovým zpravodají a stala také s panem Bögem, aby bylo zajištěno to, že ten text bude v souladu s naší strategií. To strategie je to, že my určitě nechceme Eh, financovat ITER ze sedmého rámcového programu. Takže co s tím uděláme? Eh, za prvé se pokusíme nalézt eh, prostředky v maržích, ale to záleží na tom, kolik budeme mít k dispozici v rozpočtu na 2011 zemědělství. Pokud by to nemělo stačit, domníváme se, že bychom měli využít nástroj flexibility, aby byly nalezeny potřebné prostředky. A abyste bylo zcela jasno, a to vlastně Hákan navrhne, jde o to, abychom zmenšili eh, rozpočet eh, ITERu o částku, eh, která byla předpokládána právě v tomto sedmém rámcovém programu. Nicméně, z komise došlo tady k tomu, že eh, dochází ke spoždění v důsledku fukušimské katastrofy, poněvadž některé části ITERu se měly vyrábět v poškozené výrobně. A já se tady vlastně eh, ptám komise, jestli se to nějak eh, promítne do uvažovaného financování, to znamená, že eh, tam mohou nastat další odklady, možná, že to bude mít za následek celkové zvýšení ceny Iteru. čili já bych skutečně ráda se tady doslechla nějakého vysvětlení ze strany komise. Ale zcela konkrétně, eh, určitě se poněkud změní argumentace, pokud se týče eh, úprav, tak pozměňovací návrh číslo 1 se trošku změní. E, tam je nějaká chyba. E, v odstavci 3 e, tam dojde ke změně čísel. Tam se říká, že strop okruh 1 se má zvýšit o 650 milionů v roce 2011 a 190 milionů v roce 2013. E, nicméně tam by se mohlo škrtat vzhledem k tomu, co jsem říkala, poněvadž tyto prostředky by měly připlout s nástrojem flexibility. Pak tady máme pozměňovací návrh číslo 4, který je poměrně důležitý. Ten text se dá interpretovat, tedy ten text, který vy jste dostali, jako bychom byli pro mezivládní princip, což samozřejmě není pravda, takže ten text by se měl změnit aby se tady neříkalo, mělo by být financováno s členskými zeměmi, ale spíše, že mělo by, se, mělo by být financováno mimo eh, stropy MFF. V pozměňovacím návrhu číslo 5 žádné novinky, k šestce tady máme změněná čísla a opět jsou tady maximální Eh, množství peněz z rámcového programu by mělo být 2 miliardy 100 milionů a 270 tisíc, takže my odečítáme 46 milionů a také dále v textu eh, rušíme eh, výzkum do atomové fúze. Čili místo 1 miliarda 748 eh, je z toho 2, 2 miliardy 108 milionů 809 eh, tisíc, čili to je trošku obtížné, ale v tom textu to prostě máte. Takže takto se navrhují škrty a jde o to, aby ty peníze nešly z FP7, ale aby se to financovalo z nevyužitých prostředků na zemědělství v roce 2011, anebo aby to šlo z, fle- z nástroje flexibility. Čili nehledáme ve stejném rámcovém programu a zároveň já se chci zeptat komise, eh, zda budou nějaké úpravy eh, v financování a v programování ITERu. Dobře, děkuji vám. Budeme mít eh, společnou debatu spolu s bodem 11, kde jde o návrhy komise k úpravě eh, současného víceletého eh, rámce pro ITER. Spravodajem eh, bude Reimer Böge. A já vím, že pan Vehagrund a Böge spolupracovali, poněvadž je skutečně mimořádně důležité, aby měli společnou pozici, pač tady máme ITER, pak máme Euratom a mm, jeho Eh, právní báze, takže eh, jen další řeční. Děkuji, eh, pane předsedo. Já vím, že tady zpravda není, ale chtěl jsem mu poděkovat za to, co odvedl. My samozřejmě toto podporujeme a budeme se tedy Eh, zabývat tím rámcovým programem číslo 7, chceme ho ochránit a pokud víme, tak asi zde by všechny prostředky měly být potřebovány, takže od toto nebude možnost jít nic. Jinak eh, v tom MP7, eh, FP7, tak Tady jsou určité návrhy kolem ITERu, ale já myslím, že eh, tedy nejsem si úplně jistý, jak to tady je, protože nám se ta čísla nezdají jestli tedy peníze by se měly najít eh, mimo stropy nebo mimo evropský rozpočet, eh, třeba abychom požádali členské země, aby hm, to zaplatili, nebo možná, že ten nástroj flexibility, přičemž jsou tady ještě další možnosti jako marže. Takže možností je několik, ale já si myslím, že bychom měli o tom jednat, že bychom měli říct, že nechceme zapojit FP7 a že chceme užít něco náhradního, něco z těch možností, které jsem vyjmenoval. Takže to mm, takové budeme mít v tomto duchu návrhy k tomu textu. Děkuji. Je celá řada řečníků, kteří se chtějí vyjádřit. Prosím, a buďte struční. Děkuji, pane předsedo. Já chci jenom doplnit jednu informaci k tomu, co bylo právě řečeno. Ve výboru jsme již několikrát diskutovali o škrtech símcového rámcového programu a financování z tohoto programu ITER a někteří ani nebyli proti. A já bych ráda slyšela názor komise o něco o provádění sedmého rámcového programu skutečně zbyly finanční prostředky do 2011, tak kterých je možné i financovat ITER nebo ne. Komise řekla, že tomu tak není, že a že na základě škrtů, které byly již provedeny, tak došlo k, převedení, eh, k nutnosti převedení prostředků v rámci rámcového programu. A v případě prostředků na platby, tak tam v důsledku eh, škrtů je situace obtížná a právě z tohoto důvodu bude možná nutné v roce 2001 provést převody. A velká část realizace musí být odložena na konec roku. V Rozpočet 2012, tak celková částka odpovídá původnímu plánu. Tam tedy nemůžeme říci, že v sedmém rámcovém programu nám zůstaly nějaké finanční prostředky, Eh, a že tyto prostředky můžeme využít, protože tak tomu není. Ta situace takto nevypadá, jak jsme vždy o tom hovořili, že nechceme krátit. Eh, paní Triple? Já eh, souhlasím s tím, že bychom neměli brát na ITER peníze z FP7, ale zvláštní se mi zdá že by se peníze měly vzít z nástroje flexibility. Já si myslím, že eh, ten je užitečný, ten nástroj flexibility eh, jinde, jinde by mohl být užitečnější a vy víte, že my zelení eh, nejsme pro. Bez ohledu na to, co si o projektu myslíme, tak použití nástroje pružnosti pro financování takovéhoto projektu je e, ukázku určité finanční tvořivosti, pan Geyer. Já podporuji stanovisko, aby ten sedmý rámcový program byl ušetřen financování ITERu a mě potěšilo si vyslechnout tu delegaci a je pozoruhodné vidět, že i ty optimistické názory, optimistické osobnosti argumentují, že eh, vlastně do roku 2015 nejde k takovéto úspoře, nedojde, až do roku 2050, pardon. A proto musíme tedy problémy vyřešit jinak a k tomu přispívá i ten sedmý rámcový program a měli bychom tento zdroj financí tedy šetřit. Já bych chtěl poukázat zpravodaj, nebo zpravodaj ještě na jeden bod. Zjistilo se, že členské státy Každý cent, který eh, výzkumný projekt uspoří, tak existují mechanismy eh, změnou výpočtu a různými prostě způsoby, eh, jak generovat úspory. A usiluje se o to, aby každý cent, který je uspořen, aby se vrátil do členských států. A podle mě rezervy, které jsou vytvořeny na základě projektu, tak ty by si měly zůstat v projektu, to si myslím. Myslím si, že to je sice malá, ale eh, důležitá část, důležitý příspěvek eh, v realizaci tohoto projektu. Děkuji, pane kolego. A závěrem, Majer. Já jsem chtěla říct jenom jednu věc. Souhlasím s tím, že sedmý rámcový program na konci období samozřejmě sebou nese více finančních potřeb, také protože projekty konečně už běží a je tam tedy zjevně větší potřeba prostředků. Ale na druhou stranu bychom si měli dát pozor na to, aby ITER byl eh, zvláštním projektem. Je to výzkumný projekt, nemá to být nějaký zvláštní specifický projekt, je to dlouhodobý výzkumný projekt, který podporujeme. A chci upozornit na to, že za žádných okolností bychom neměli mít, neměli bychom z toho udělat mezivládní situaci nebo brát prostředky z jiných rozpočtů a dopouštět to, aby prostředky, které tady se ušetří, aby se dostaly eh, zpátky do členských států a pak mimo náš dohled eh, je použili jiným způsobem. A to si myslím, že jako što poslanci si nepřejeme. A musíme si ještě ujasnit jednu další věc. Samozřejmě, abychom se měli do jednání zapojit se silnou pozicí, ale stejně jako vlády, pokud půjde, budeme muset eh, přispět k tomu, abychom postavili ITER na nohy. A tak jak hovořil také kolega Gajer, položili jsme eh, velice mnoho otázek, dostali jsme na ně mezi tím eh, konkrétní, přesné odpovědi. Celý ten seznam otázek je velmi rozsáhlý, dostali jsme rozsáhlé odpovědi také. A to, že to se jedná o netransparentní dílo, tak eh, není pravda. Musíme na konec konců říci, že konečně jsme dostali také odpovědi a vypadá to, že došlo ke zlepšení ve vedení. Došlo tam ke změnám byly učiněny závěry. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Takže v podstatě zástupce našeho zpravodaje jsme si vyslechli. Máme zde Jolly Famotula, který zastupuje komisi. Komise si vyslechla i ty požadavky na dodatečné informace ze strany Ann Jensen, pokud jde o možné dopady tragédie ve Fukušimě, na poskutováním všech těch materiálů a v podstatě všech technických záležitostí pro kadara, zda to bude mít dopad na nějaké tluty a tak dále. Čili to je, to si myslím, že by si zasloužilo odpověď. Děkuji předem. Rád bych vám připomněl to, že harmonogram vypadá následovně u této zprávy. Pozměňovací návrhy v našem rozpočtovém výboru, to je 12.9., to znamená příští týden, hlasování 22. ITRE stanovisko budou hlasovat 6. 10. A my bychom to měli dostat na plenárku buď v, na druhou říjnovou nebo v listopadu, to zatím ještě nebylo specifikováno. A nyní dvanáctka. To je přeskum evropské politiky sousedství. Měli bychom přijít s návrhem, se stanoviskem pro výbor AFED. Garant Ferm je naším zpravodem. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, toto je stanovisko k návrhu zprávy AFETu ohledně přeskumu evropské politiky sousedství. Nesmíme zapomenout na to, že jde o politiku sousedství, nejde pouze o Jižní středomoří, arabské jaro. Toto je revize Ehm, celé záležitosti, celé problematiky východ, jich a tak dále. Máme zde spolu zpravodaje i ve výboru AFET. My na to reagujeme samozřejmě, protože k tomu máme stanovisko. My se zaměříme na ekonomické, kontrolní záležitosti, rozpočtové záležitosti, čili my musíme ehm, opakovat všechny ty politické argumenty pro nebo ve prospěch této politiky sousedství. Ovšem je zde několik věcí, které bychom měli prodiskutovat, měli bychom zúraznit to, že se nemůžeme zaměřit pouze na jich, i když to je nyní takové nejurgentnější. První věc v našem stanovisko, stanovisku. My se tím zabýváme v rámci rozpočtu 2011, dále je to opravný dopis pro rok 2011, dále je to v podstatě takové komunike, které jsme připravili pro zbytek tohoto eh, období. Čili jde vlastně o takovou o vytvoření nového nástroje evropské politiky sousedství v rámci dalšího víceletého finančního rámce. Je zde mnoho oblastí, na které bychom se měli zaměřit. Hlavní věc je nalézt strategii, která by byla platná pro všechny tyto oblasti. Bohužel Rada pro zahraniční záležitosti před létem sice slíbila, že to budou projednávat jako urgentní záležitost, Ovšem nech, nechtějí diskutovat eh, záležitosti víceletého mm, eh, eh, finančního rámce. To si myslím, že není dobré. Prostě musíme nalézt tyto dlouhodobé strategie. A dále zde vidíme určité překrývání mezi jednotlivými nástroji, protože nástroj sousedství to je jedna věc. Ovšem jsou zde ještě i další věci. Unie pro středomoří. Musíme nalézt um, vhodný způsob, aby se nepřekrývaly tyto nástroje. Dále je to otázka, které nástroje vlastně budeme používat. Jednak je to náš rozpočet EU, ale je zde i EIB, EBRD. E to jsou důležité instituce v této oblasti umožňují maximalizovat evropskou přidanou hodnotu. Musíme prodiskutovat roli jednotlivých nástrojů. Zase musíme prodiskutovat i roli Evropské unie ve srovnání s členskými státy, protože to je zase jeden z hlavních politických problémů minulosti, z toho bychom se měli poučit. Mnoho členských států má mnoho zájmů v této oblasti, především v jižní části Ehm, Středomoří, v oblasti politiky sousedství Francie, tam má velké zájmy, Velká Británie. Musíme proto postupovat koordinovaně na evropské úrovni, a to z politických, ale i z ekonomických důvodů. Zabránit duplikaci, zabránit tomu, že jednotlivé nástroje se vzájemně poté vylučují a negují. Politika sousedství to je jedna věc, její součást je i financování palestinské samozprávy. To je kontroverzní záležitost za to už po mnoho let. Měli bychom nalézt dlouhodobější strategii. Vždycky to byl problém, komise se tím zabývala, částečně jiné instituce. Ať už jde o financování Palestiny nebo vůbec um, instituce UNRWA. To je v podstatě jako věc, kterou řešili tím, že tlačili na partnery, musíte přijít s nějakým politickým pokrokem, pokud tomu nedojde, tak zastavíme naši finanční pomoc. To prostě podle mě nefunguje, to je strategie, která nefungovala, musíme nalézt dlouhodobější strategii i pro financování palestinské samozprávy a UNRWA. Já bych využil příležitost a obrátil se na pana Žuana z, z komise. Máme zde monitorovací skupinu pro Jižní středomoří, já jsem členem té skupiny. Pan Žuan možná by nám mohl něco říci k financování Palestiny. Bylo řečeno, že jsou připraveni pře hodnotit ještě tu otevřenou pozici v rámci rozpočtu pro 2012. Tam vlastně došlo o třetinu toho sekali, to, co jsme tam navrhovali pro tento rok. Proto bych se zeptal kolegy, jak chtějí postupovat v rámci rozpočtu pro 2012 pro NRV a zároveň Palestinu. To by bylo velice dobré, aby nám k tomu něco řekl ale jsem hovořil o tom, že politika sousedství, ta prostě se zabývá východem i jihem. V současné době prostě jediné naše zaměření je na jih. Zde máme takovou jako vzorec, který platil několik let. Hovořili jsme, že, již, že jižní um, sousedé jedna třetina, teda východní sousedé jedna třetina, jižní sousedé dvě třetiny financování. Ovšem musíme přistoupit k nějakému, k nějaké rovnováze. Taková rovnováha v příštím roce bude muset být změněna s ohledem na potřeby, ale i výkonnost. Musíme prostě najít rovnováhu, která bude rozumná, i když jich je pro nás urgentní v současné době, ano. Ovšem východ státy na východě se chtějí stát členy Evropské unie. A to je v podstatě ta etapa předvstupního financování. Tím se dostávají do velice důležité eh, pozice a proto bychom je měli financovat. Jedna věc, na kterou se často zapomíná, je její možnost pro tyto státy, sousedské státy konkrétně se zapojí do našich aktivit, některé agentury EU, programy EU, které jsou pro ně důležité a které jsou otevřeny pro spolupráci s třetími stranami. To rovněž zmiňujeme jako důležitý bod. ale je zde riziko. My samozřejmě věnujeme velikou politickou pozornost Jižnímu středomoří, ovšem je zde riziko toho, že najednou zde máme potřebu financování milionů různých věcí. Prostě musíme se zaměřit na omezený počet některých priorit, nejenom velké projekty. Politicky je jasné, že jedna z nejdůležitějších věcí je financovat občanskou společnost místní a regionální Um, um, orgány, sociální partnery, ano, prostě omezené priority, ale ne pouze velké projekty. To je zásadní rovněž. Jedna věc, která je taková opravdu rozporuplná, proto bych uvítal připomínky hlavně ze strany komise, že tam došlo k nějakému pokroku. Sdělení komise hovoří o tom, že zde máme 1,24 miliardy k dispozici pro Eh, následující období. Veliká část by měla být financována využít ty toky od Evropské investiční banky, to je mm, 20 celého tohoto rozpočtu všem rada odmítala až do dnešního dne, nebyli schopni nalézt nějaké řešení toho, aby tyto toky mm, využili je z Evropské investiční banky. Já si myslím, že je zásadně, abychom našli řešení, protože jinak prostě 20 těchto programů nebude fungovat. Čili mm, rád bych se zeptal, zda komise má nějaký nápad, řešení, zda došlo k pokroku na radě. Pokud ne, jsou zde nějaké alternativy, jak teda těch 20% financovat, které prostě bez nalezeného řešení by ne, mm, neexistovaly. To jsou hlavní body našeho stanoviska, podle mého názoru. Harmonogram časový měli bychom předložit první návrh za dva týdny polovině října, lhůta pro pozměňovací návrhy, dále hlasování v APETu v listopadu. Čili v našem výboru jsme mohli mít ještě tak měsíc pro zhodnocení stanoviska a předložení návrhu. Děkuji. Děkujeme, Gorane, říká pan předseda. To je oblast, která byla důležitá a která i s ohledem na aktuální situaci v Jižním středomoří nabývá nám zásadní politické důležitosti. Zpravodaj položil několik otázek komisi. Generální ředitel bohužel musel odejít mezi doby, ovšem pan Silvano Preza, pan ředitel je pořád mezi námi. Byl byste schopen nám už poskytnout nějaké odpovědi na ty dvě otázky, které položil zpravodaj jedna ten eventuální nové návrhy komise pro rozpočet eh, na rok 2011 a druhá věc, ty možné, možné eh, využívání jednotlivých finančních toků za, za e EIB. Děkuji, pane předsedo, několik eh, prvků, nebo možná odpověď, pokud je o Palestinu, máme zde opravný dopis číslo jedna, ty se, ten se zabývá třetími obla, třetími zeměmi a dále je to mm, ten návrh eh, zprávy, o kterém diskutujeme, tam ovšem nedošlo k nějakému předběžnému návrhu za jednotlivé země. Je tam v podstatě diferencovaný přístup na základě pokroku, ke kterému došlo v souladu s předem definovanými kritériemi. Palestina je součástí tohoto regionu a samozřejmě, že to bude jeden z témat, jež budeme diskutovat i pro rozpočtové záležitosti pro rok 2011. My zatím nemáme nějaké oficiální nové stanovisko za komisi. Dále ty takzvané reflows, to znamená ty, ty, ty, ty odkloněné toky z Evropské investiční banky. My ještě čekáme na, na odblokování na radě. My na komisi si myslíme, že ten návrh je validní, protože jsou to finanční prostředky, které jsou k dispozici a v podstatě členské státy tam nemusí přistoupit k nějakému dalšímu úsilí v této oblasti. Pokud to ovšem takto neprovedeme, tak by to znamenalo přidání nových finančních prostředků do rozpočtu a to podle mě by nebylo nejlepší ani nejúčinnější řešení. Právě proto navrhujeme, abychom udrželi tento tlak a abychom se prostě snažili sladit ty politické eh, proslovy s určitými závazky, které jsme už udělali k tomuto vůči tomuto regionu a abychom mobilizovali určité nástroje rozpočtové, které bohužel zatím teda pro ty národní rozpočty jsou omezeny. Tak asi tolik, pane předsedo. Děkuji vám. My velice pozorně sledujeme to, co se děje v Palestině především k čemu dojde za těch asi za dva týdny na půdě valného shromáždění OSN v New Yorku? To sledujeme velice pozorně, protože, jak víte, palestinská samozpráva oficiálně požádala o uznání OSN, o, nezá, o uznání nezávislého státu, přijetí za člena, což vede Evropskou unii k tomu, že prostě musíme přijít asi s nějakým společným stanoviskem, zatím jsou vlády rozpolceny. Bude to ovšem vyžadovat, eh, podle mého názoru, společný postoj, pokud jde o radu bezpečnosti nebo ty země, které jsme říkali západní mocnosti. Samozřejmě, že následky té finanční a dopad bude obrovský, protože pokud nalezneme nějaký kompromis, který půjde tímto směrem, hmm, tak některé země, například eh, USA, sníží finanční pomoc. Pokud naopak dojde ke selhání této iniciativy, tak asi bude muset jaksi financovat další dialog. Čili mm, v podstatě, ať už je ten výsledek jakýkoliv, tak výsledek bude, že budeme muset platit více, čili samozřejmě, že se tomu věnujeme s velikou pozorností a komise rovněž. Děkuji vám, nikdo už se nehlásí o slovo, poděkovali bychom zpravodaji, už nám zmínil časový harmonogram, Stanovisko by mělo být eh, připraveno na 22. 9. 12. 6. pozměňovací návrhy a 7. listopadu bychom přijali naše stanovisko. Hlasování na plenárce v prosinci. Navrhuji, děkuji zpravodajovi a není třináctka. To je zpráva paní Bertman. Je to, je to změna směrnice kterou se mění struktura rámcových předpisů společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. Pokud byste mohla velice stručně, paní zpravodajko, poté nás čeká totiž hlasování, prosím. Děkuji, milí kolegové. Již před letními prázdninami jsem vás poměrně podrobně informovala o situaci u této směrnice, takže se teď omezím na to skutečně nejdůležitější. Návrh komise spočívá v tom, aby budoucí zdanění eh, energie bylo rozděleno na dvě části. Jednak na základě obsahu CO2 a za druhé na základě obsahu energie. Eh, ITRE, TRAN a ještě další výbory pracují na eh, stanovisku k tomuto této směrnice a spolu se stínovými zpravodajmi jsme se shodli na tom, že toto téma proskoumáme z hlediska rozpočtového výboru a případné zdanění CO2 v budoucnosti eh, by eh, mohlo být zařazeno také do, nebo zařazeno do vlastních zdrojů v budoucnosti a argumentace vyplývá eh, z toho, jak řekl kolega Haus, té revize. A právě u zdanění energetických nosičů je důležité, aby to bylo zohledněno ze strany komise, a to v rozsáhlé míře. Komise nám vyšla vstříct a Stanovisko je od minulého týdne k dispozici již ve všech jazycích, za to velmi děkuji, děkuji sekretariátu. A pozměňovací návrhy prosím zasílejte. K tomu mám ještě jednu otázku. V těch Kobo News eh, do 20. Prvního máme předložit eh, pozměňovací návrhy, ale v létě jsme hovořili o 20. 28. Mohli bychom to objasnit, které datum tedy platí. Jinak samozřejmě jsem k dispozici pro otázky, pro podněty a velmi bych uvítala eh, vaše příspěvky, abychom dosáhli skutečně jednotného stanoviska, které se bude těšit velké většině ve smyslu evropské myšlenky. Děkuji za slovo. Merci, madame le rapporteur, vous avez été... Děkuji, paní zpravodajko, byla jste velice stručná, přesná. Lůta Předpokládali jsme, že by to bylo 22. ovšem pokud eh, to znamená představit nějaké problémy, tak uvidíme. A nyní paní Carvalho. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala paní zpravodajce za odvedenou práci. Za EPP nás trošku zneklidňuje počet pozměňovacích návrhů. Máme pocit, že prostě nezapadají do mm, jaksi pravomocí našeho výboru, spíše ekonu nebo ITRE. Asi bychom se na to měli ještě podívat opatrně. A druhá věc. Spravodajka už se o tom zmínila. Zdaňování CO2 je zde propojeno s vlastními zdroji. To je důležitá věc, ovšem to již bylo diskutováno v paralelních eh, položkách, eh, takže bychom opravdu měli zabránit k tomu, aby, aby jsme zde nějak to um, dublovali, to znamená tyto položky velice jasně stanovit. Děkuji. Ano, navrhuji, abyste se s paní zpravodajkou snažila nalézt nějaký kompromis. Je to věc, která je trochu obtížná, jaký teda je z té naší strany ten příspěvek pro, ze strany rozpočtu, protože je to vlastně rámcový text, který se snaží jaksi legislativu na národní úrovni mm, připravit pro energetickou oblast, energetické produkty, elektřinu, ovšem, jak už se o tom zmínila i zpravodajka zároveň. No, u nás, v našem rozpočtu a i všude jsme měli možnost eh, například i z, využít to zdaňování těch eh, takzvaných špinavých energií, které teda příspěvky jsou jsme mohli využít tímto způsobem. Čili je to trochu nepřehledné. 22. září, paní zpravodajko, souhlasíte teda s tím, s tím termínem? Nebo je vám to jedno? Nebo... Já bych to nechala na to 22. No, záleží na vás, pane předsedo. Dobře, říká pan předseda, tak prostě si toho 22. ponecháme a nebudeme to měnit. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k poslednímu hlasování. Ještě nás teda čeká trochu hlasování a nyní 21. Eh, to bude hlasování o specifických eh, zvláštních opatřeních v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie. Máte před sebou hlasovací seznam, takže začínáme 34 od pana Paxa se zpravodaje proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Většina zamítnuto 35. Stejný autor zpravodaje proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Zase většina, takže zamítnu to. Stejný autor, 36. zpravodaj, ale pro. Kdo je pro? Jeden proti. Pan Bildar je pro. Samozřejmě, vy můžete. Kdo je proti? Děkuji. Zdrželi se. Přijato. A nyní amblok. 37, 38, 39, 40 od pana Hartonga. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Jeden. Kdo je proti? Děkuji, zdrželi se. Zamítnuto. 41. Pan Paxas. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Všichni? Zamítnuto. 42 45 a celá další stránka až po 57. To znamená, to je od pana Hartonga všechno, on zde není, já zde navrhuji ambok hlasování, kdo je pro. Jeden, kdo je proti? Bělká většina, zdržel se někdo, zamítnuto. A nyní návrhy zpravodaje. Unblock navrhuji 1, 2, 3, 4. Je někdo proti tomu? Ne? Takže kdo je pro všechny tyto čtyři návrhy? Děkuji. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ale většina byla pro, takže přijato. 58 Estel Grelie. Ústní Návrh zpravodaje je zde, který navrhuje, jestli jsem to pochopil správně, pokud teda budeme o tom hlasovat, tak to mm, se potom změní na a, a, a úvodní ustanovení, kdo je pro, a bude to 36. Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se někdo? Jeden. Přijato. 59. Ano, ústně pozměňovací návrh zpravodaje, tak aby jsme to umístili poté někam. Je nám tento text, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se stejná většina, čili přijato. A nyní opět několik návrhů pana Hartonga od pětky až na konec stránky a v podstatě až na konec našeho hlasovacího seznamu až k 27. To znamená, nebo teda v podstatě pod 27. A blok. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? V podstatě skoro všichni. Zdržel se někdo? to. Nyní kompromisní návrh, kterým chtějí spojit pozměňovací návrhy 28 a 31. Od pana Paxase a paní Grelie. Oba dva s tím souhlasí, s tímto kompromisním návrhem, ano? Takže kdo je pro? Kdo je proti? Jeden dva tři čtyři pět. Pan Baro rovněž. Zdrželi se. Kompromisní návrh jsme přijali. A nyní 29. Pana Hartonka, zpravodaje proti. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Třicítka. Paní Grelie. Zpravodaj proti. Kdo je pro? Hmm, socialisté podporují paní Grelie. Sedm. Kdo je proti? Všichni, kdo nejsou socialisty, socialisty jsou ale v menšině, takže jsme to zamítli. 31 jsme tím pokryli, 32 pan Hartong, zpravodaje proti, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 33. Paní Grelie. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? 4. Přijato. A závěrečné hlasování této zprávy. Kdo je pro? Kdo je proti? 4. 5. 5. Zdrželi se. Spočítali jste to? Takže spočíme to, spočítáme to poté pro statistické účely. Děkuji. Tím pádem jsme tuto zprávu od pana Lambii přijali. přejeme. Nyní 22. To jsou nějaké, snad myslím, transfery. Sidonie zde není. Já bych vám řekl následující věc. V létě se na nás obrátili žádostí pro stanovisko nesmírně naléhavého charakteru, reagovat na potřeby, ta smutná záležitost, Somálsko, africký roh, hladomor v této oblasti, asi 5 milionů v oblasti závazku a 50 milionů v platbách. To představovalo z těch rezerv pro pomoc v naléhavých záležitostech a jelikož se na nás obrátili telefonicky v srpnu zpravodajka i já, než jsme vůbec sam, samozřejmě se sou, souhlasem koordinátoru, my jsme teda doufali, že Evropský, že teda náš výbor s tím bude souhlasit. Ta, ta procedura, celý ten postup byl ovšem velice rychlý a výjimečný. Samozřejmě, že to je s výhradou toho, že jsme čekali na váš souhlas, dnešní souhlas. Čili chtěl bych se zeptat, kdo je pro, pro, pro tyto částky, kdo s tím souhlasí. Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se někdo? Výborně, čili jednomyslně jsme to přijali. Další věc. Dále ty další převody stávajícího rozpočtu Jan Mulder tam nebyl, když jsme hlasovali, my jsme odsouhlasili pomoc v těch čtyřech oblastech eh, pro mm, nizozemí. My jsme opravdu nás to velice potěšilo, že jsme to odsouhlasili, to znamená z toho fondu přizpůsobení se globalizaci, to je jenom pro informace. Helgo, ty máš nějaké informace? Děkuji. Tento požadavek o převod podle článku 2024 finančního nařízení se týká rozpočtu eh, evropského dohledu na ochranu dat. Eh, je to eh, v souladu s tím, že my jsme, měli bychom tady zhruba 50 tisíc eur dát k dispozici evropským zařízením pro péči o děti, já tady nevidím žádné problémy a navrhuji, aby se k tomu stavěli pozitivně. Děkuji vám. Děkuji, říká pan předseda. Nějaké otázky k tomu? Výborně. Kdo je pro? Kdo je pro návrh zpravodajky? Děkuji. Kdo je proti? Jeden. Zdržel se někdo? Přijato. Výborně. No a pokud jde o politiku v oblasti nemovitosti, tam nemáme nějaké dosie k tomu. A ještě pan Alfonsi, to už jsem měl říct na začátku, jeho zprávu jsme odložili, protože pan Alfonsi zde nemohl dneska být. Takže tím jsme vlastně mnohem rychleji, než jsme předpokládali vyčet. Vám děkuji vám, tím končím dnešní zajednání. Ovšem, nyní zde ještě poprosím, aby zůstali koordinátoři a zpravodajové. samozřejmě odpovídajícím jazykovým režimem. Asi tak za pět minutek řekneme tlumočníkům, které jazyky budeme potřebovat a ostatní samozřejmě eh, budou mít volno. Tím končím dnešní zasedání.